Uh, so, good afternoon, everybody. Um, uh, welcome back to. Um, Dobré odpoledne. Vítejte na druhé části našeho dnešního zasedání výboru IMCO. Mám, měli jsme uh, velmi nabité dopoledne. Řešili jsme mnoho témat a byl to dobrý úvod našeho dnešního odpoledního zasedání s řeckým předsednictvím. Mám tu velkou čest, že mezi námi vítám pana ministra Hacidakise. Eh, pan Hacidakis strávil v Evropském parlamentu mnoho let. Eh, mám několik oznámení. Za prvé, vítám naše posluchače na internetu, protože toto zasedání je webstreamováno. Bylo by dobré vědět, kolik lidí se na nás dívá. Kromě toho máme nový newsletter, o který si můžete na webu požádat. A především bych rád vyža- eh, pozval a přivítal studenty eh, z Birminghamu. Já tam jsem čestným doktorem věd a proto jsem velmi rád, že mezi námi jsou a že si spolu s námi vyslechnou projev pana ministra. Nemusím Kosta se při, eh, představovat mnohým z vás, protože byl eh, poslancem tohoto parlamentu, byl dokonce předsedou výboru. Trán výboru pro dopravu byl velmi eh, aktivní v době, kdy byl poslancem. V srpnu jste nám eh, říkal o výzvách, kterým Řecko čelí, o úkolech, před kterým stojí vaše předsednictví. To znamená, že já jsem velmi rád, že jste dnes mezi námi a že budete hovořit ve své klíčové roli, co by předseda Rady pro konkurenceschopnost. Vím, že máte i další kompetence, další úkoly v rámci své pozice v řecké vládě. To znamená, že já jsem velmi zvědav, co nám řeknete a kolegové určitě Eh, budou pokládat otázky týkající se jednotlivých bodů vašeho programu. Eh, paní Šoldemoze eh, se již přihlásila na jako řečnice určitě se přihlásí i další, to znamená, že nejprve dostanou slovo koordinátoři a následně všichni ostatní. Jsem rád, že jste mezi námi a máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, Malkome. Jsem velmi rád, že mohu být mezi vámi. A musím říct si, že je to pro mě i citová záležitost, protože jsem byl eh, poslancem tohoto parlamentu mezi lety 1994 a 2007. Nevím, jestli je pro předsedu rady dobré nebo špatné, že byl tak dlouhou dobu poslancem Evropského parlamentu. Eh, Takový je život. Doufám, že je to tedy eh, především pozitivní, pozitivní záležitost v radě. Rád bych vás také upozornil, že dva a půl roku jsem byl eh, zastupujícím členem tohoto výboru. To znamená, že jsem se zabýval těmi otázkami, eh, které nyní řešíte před několika lety. Malcolm byl můj koordinátor v té době a Eh, I nyní se tedy budeme snažit o víceméně koordinovanou akci. Řecké předsednictví je zvláštní a je to dáno již samotnou skutečností, že bude trvat toliko tři měsíce. To znamená, že je velmi koncentrované, musíme eh, jednat rychle a přijít s výsledky. Předsednictví je pro nás dvojí eh, úkol, dvojí výzva. Za prvé proto, že eh, je ve stejné době, ve které proběhnou eh, evropské volby. Je to samozřejmě klíčové období, kdy musíme uzavřít eh, právě uplynulé roky musíme předvést výsledky a musíme přesvědčit občany, že Evropský parlament přináší eh, určitou hodnotu, že v sobě má přidanou hodnotu a zároveň eh, je to tak, že řecké eh, předsednictví je důležité proto, že Řecko jako takové představuje nebo to předsednictví představuje pro Řecko příležitost k tomu, aby napravilo škody, které, ke kterým v této zemi došlo během posledních let. To znamená, že v posledku je naším cílem to, abychom vás pozitivně, příjemně překvapili. E, tím, že budeme mít pragmatický program, že k našemu programu přistoupíme pragmaticky, nebudeme mít e, přílišné ambice, ale budeme se naopak soustředit na několik velmi konkrétních otázek, na několik legislativních e, témat, aktů, Věříme, že pokud k tomu budeme přistupovat realisticky, pokud se nám podaří dosáhnout nějakých kompromisů spolu s vámi, tak to nepochybně bude dobré pro řecké předsednictví, ale také pro parlament a pro Evropu a pro její občany. Právě tak se tady budeme snažit jednat, tak to chceme postupovat. Je to zřejmé, ale přesto eh, to chci zopakovat zopakovat. Chceme s parlamentem spolupracovat velmi těsně, zvlášť s tímto výborem, s jeho panem předsedou, s koordinátory a samozřejmě také eh, se zpravodají a s dalšími poslanci, eh, tak aby naše trialogy byly úspěšné a abychom dosáhli konkrétních výsledků. Takto tedy chceme spolupracovat a Doufám, že se nám v posledku podaří dosáhnout úspěchu, protože všichni z nás eh, jsou, nebo všichni jsme odsouzeni k úspěchu. Nyní se ale pojďme podívat na konkrétní otázky. Nejprve bych rád řekl, že Rada pro konkurenceschopnost, eh, které budu během následujících šesti měsíců předsedat, eh, se musíme rozhodným způsobem snažit zlepšit fungování eh, vnitřního jednotného trhu a také zlepšit ochranu spotřebitelů. Konkurenceschopnost je klíčová pro to, abychom překonali hospodářskou krizi, abychom bojovali proti rostoucí nezaměstnanosti děti. S tím my bohužel v Řecku máme dramatickou zkušenost, ale je to nezaměstnanost, které čelila Evropa jako celek v minulých letech. Pokud chceme požadovat konkurenceschopnost evropského eh, jednotného vnitřního trhu, Podaří se nám vnést do toho novou dynamiku, tak aby evropská hospodářství začala opět fungovat. Řecké předsednictví se bude zvlášť soustředit na financování malých a středních podniků, které jsou motorem evropského růstu a zaměstnanosti. Budeme podporovat růst a e, výzkum a vývoj a inovace. E, také se budeme snažit zlepšovat právní e, rámec pro ochranu spotřebitelů. Dovolte mi, abych po tomto obecno, obecném úvodu, obecném popisu našich priorit krátce zmínil naše hlavní legislativní priority, které zároveň eh, spadají do Eh, kompetence vašeho výboru. Jinak je jich samozřejmě více. více. Jde hlavně o otázky technické harmonizace, eh, souborné přepravní služby, balíček týkající se bezpečnosti produktů a dohledu nad trhem a návrh směrnice o elektronickém, eh, elektronické fakturaci ve veřejný, v zadávání veřejných zakázek. Budu se snažit eh, být co možná nejpřesnější, eh, podobně jako pan předseda výboru. Vy tady můžete hovořit eh, pružněji než já nyní ve své funkci. Nejprve, první věc. Vím, že to pravděpodobně není nejpopulárnější téma na vašem programu, ne, že to není věc, kterou by eh, obyvatelé snadno pochopili, ale přesto, eh, do, přesto bych rád vyjádřil svoje potěšení, že bylo dosaženo eh, dočasné dohody mezi radou a parlamentem, pokud jde o směrnici o radiovém zařízení. Vaší paní zpravodajkou paní, byla paní Bavela Bajla, já jí tady děkuji. Je to první téma, které se podařilo během řeckého předsednictví dokončit v rámci Rady pro konkurenceschopnost a právě proto o tom takto konkrétně hovoří. Vím, že jste tady eh, od roku 1994. Byli jsme spolu ve výboru pro zaměstnanost. Eh, paní Weiler, takže nás eh, pojí dlouhá historie. Skvělá práce, kterou odvedlo irské a litevské předsednictví, byla dokončena a završena za řeckého předsednictví. Náš kompromisní návrh týkající se tlakových zařízení, eh, vaším zpravodajem je paní Rojtová, byl probírán právě dnes na Koreperu 1, tak abychom získali mandát pro jednání s Evropským parlamentem. Pokud jde o e, přenos registrací motorových vozidel, tak částečný mandát byl panu Mandersovi přidělen 18. prosince a nyní tedy chceme společně s vámi e, dále pokročit. Chceme spolupracovat jak s panem zpravodajem, tak s celým výborem, tak abychom eh, co možná nejdříve dosáhli dohody a abychom eh, mohli eh, tento legislativní akt přijmout před koncem legislativního období. Spadá to do kompetence řeckého ministra dopravy, ten se touto otázkou zabývá, ale já jsem přesto chtěl na tu věc pozornit, protože je to z určitého hlediska důležité jak pro vás, tak pro nás. A potom tedy začneme řešit další otázky, například směrnici o e-call. Sem bylo mi řečeno, že vaší zpravodajkou je paní Sehnalová. Ano, zdravím vás. Děkuji vám za to, že jste tady. Právě jsme s tím začali, nevím, jaké ambice můžeme mít, uvidíme, eh, jak to bude postupovat, záleží to na nás obou, na obou institucích. Tolik tedy eh, k otázkám technické harmonizace. A nyní bych rád hovořil o směrnici o souborných eh, eh, přepravních službách. Spadá to do kompetence řeckého ministerstva pro cestovní ruch, přesto bych to chtěl zmínit, protože to z části tady spadá do kompetence vašeho výboru. Pan zpravodaj, pan Majer tu zatím není, je to můj starý dávný přítel. Řecké předsednictví eh, přisuzuje této otázce velký význam, eh, protože právě cestovní ruch je pro nás velmi důležitý sektor. To víte. Eh, za litevského předsednictví se konaly čtyři pracovní skupiny a během těchto zasedání se podařilo eh, analyzovat 11 z 29 eh, článků. Řecké předsednictví by chtělo ukončit první čtení a připravit zprávu o pokroku pro nadcházející italské předsednictví. My bychom chtěli to téma uzavřít, ale to bohužel nezávisí pouze na nás, záleží to na, nás, záleží to na tom, jaký pokrok bude dosažen a abych byl upřímný, je to tedy náš cíl a doufám, že se nám podaří v této věci dosáhnout co možná největšího úspěchu. Elektronická fakturace ve veřejných zakázkách, eh, balíček týkající se bezpečnosti produktu a dohledu nad trhem, to jsou eh, dva základní prvky eh, aktu o jednotném trhu 2 a proto jsou to také priority řeckého předsednictví. Dovolte mi, abych začal tou elektronickou fakturací, protože je to příjemnější téma. Pokud jde tedy o elektronickou fakturaci, rád bych poblahopřál paní Colin Langen za její skvělou práci a za skvělý, skvělý výsledek hlasování, protože její zpráva se setkala s jednomyslnou podporou vašeho výboru 17. prosince. Toto téma má obrovský význam z ekonomického hlediska, protože dokáže ušetřit mnoho nákladů. Společně s vámi mm, bych rád Eh, bych, bych chtěl být přesvědčen, že se nám podaří dosáhnout eh, eh, první, úspěchu v prvním čtení během řeckého předsednictví, protože jsme dosáhli značného pokroku 14. ledna a včerejší trialog to téma uzavřel s tím, že už je otevřena pouze jedna jediná otázka otevřena už je pouze jedna jediná otázka. A pane předsedo, pane Harber, já bych vám chtěl osobně poděkovat za váš eh, příspěvek k tomu, že se nám podařilo dosáhnout eh, schody, že jsme překonali ty překážky a že tedy eh, budeme schopni v pátek 24. na Koreperu dosáhnout schody. Doufám, že se to tedy podaří. Děkuji vám za vaši podporu, protože si myslím, že v této věci máme jedn, jeden společný cíl. Nyní se pomalu dostávám k závěru a na závěr bych rád zmínil ještě jednu poměrně kontroverzní záležitost. A e, je to ovšem věc, která je zároveň důležitá. Je to balíček týkající se bezpečnosti produktů a dohledu nad trhem. Navzdory snaze vašich zpravodajek, paní Šaldemóze a paní Pietikainen, eh, vývoj nebyl tak pozitivní, jak jsme očekávali. Všichni jsme si vědomi problematického článku 7 nařízení o bezpečnosti produktů. Týká se to té doložky Made in. Víme o tom, že v Koreperu jsou velké rozdíly mezi členskými státy. Není to žádné tajemství, jste si pravděpodobně víte, eh, jaké jsou všechny detaily nebudu zmiňovat konkrétní aspekty těchto názorových rozdílů. Chceme jako řecké předsednictví působit jako katalyzátor, postupovat konstruktivně. Věřte mi, že řecké předsednictví předkládá konstruktivní eh, kompromisní návrhy. Chceme překonat eh, ty mrtvé body, vyvést jednání ze slepé uličky a překonat rozdíly mezi členskými státy. Právě proto eh, to nevzdáváme. Jsme eh, rozhodnuti a odhodláni pokračovat eh, v této věci navzdory všem potížím. Já už jsem to říkal našemu stálemu zástupci, který se touto otázkou zabývá. Samozřejmě, že naprosto chápu, že jste pod časovým tlakem, protože se blíží volby do Evropského parlamentu, ale přesto si myslím, že bychom měli dát členským státům šanci, tak aby se pokusili dosáhnout dohody, aby našli společného jmenovatele. Já vím, že to je složité, ne, nikterak nepodceňuji potíže, které jsou s tím spjati, spjaty, ale přesto bychom chtěli tento balíček zachránit co možná nejvíc. Uh, jsme ochotni eh, se zabývat určitými alternativami, mm, šikovnými, inteligentními řešeními, která by vedly k tomu, že budeme mít eh, dohodu ještě před evropskými volbami, protože alternativa spočívá jedině v tom, že začneme zase od nuly. Alternativou je to, že budeme mít novou komisi, nový návrh, nový parlament, novou diskuzi a to by znamenalo, že té dohody bychom nejdříve byli schopni dosáhnout na konci roku 2015. A to samozřejmě není dobré ani pro Evropu, ani pro vnitřní trh, ani pro spotřebitele. Právě proto se i nadále snažíme to nějak dotáhnout. Samozřejmě, že nemáme žádné iluze. Nemyslíme si, že, se, eh, že může nastat zázrak nenastane ani v tomto případě, ani v jiném případě, ale pokud budeme mít alespoň nějaký čas, tak eh, bychom chtěli toho času využít a dosáhnout alespoň nějakého výsledku. Tolik tedy na úvod z mé strany. Snažil jsem se být co možná nejpřesnější. Pokud jsem na něco zapomněl, tak eh, se samozřejmě k tomu můžeme vrátit. Rád eh, si vyslechnu vaše názory. Jsem tu proto, abychom spolupracovali. Ale zároveň jsem nezapomněl, že jste moji kolegové, že část mého srdce je stále ještě tady, v tomto parlamentu. Věřte mi, že skutečně se upřímně vynasnažíme, bychom dosáhli dobrých výsledků v zájmu nejen řeckého předsednictví, ale také v zájmu Evropského parlamentu a především v zájmu občanů. Děkuji vám. Děkuji za jasný nástin vašeho programu. A máte pravdu v tom, že jsme skutečně začali velmi dobře a dohoda o elektronické fakturaci je důležitá a máme tu ještě další věci. Požádáme paní Šademoze o vyjádření později. A není vyzvu koordinátory, aby vás oslovili a věřím, že tu budete do půl páté, takže pan Šváb, pan, paní Gebhardt, pan Mendes, takže nejdřív pan Šváb. Děkuji vám pane předsedo, milí Kostysy, vážený pane ministře. Srdečně vítám opět v Evropském parlamentu. Když jsi měl ty Evropský parlament ve svém srdci, když jsi zde v posledních letech nebyl, my jsme velice rádi, že i nyní řecké předsednictví během něhož budeme schopni rychle dospět k výsledkům, tempem, na které jsme byli zvyklí v Evropském parlamentu. Směrnice o elektrickém fakturování. Tam bychom potřebovali určitou flexibilitu na straně rady. Jediné sporné místo je tam ještě to, zda ten nákup na vnitrostátní úrovni, jaká tam bude lhůta, zda 18 nebo 24 měsíci. Takže e, bylo by škoda, kdyby ta věc, kterou nyní doprovází paní Langen, stroskotovala na tom, poku, zda budou mít eh, státy lhutu na implementaci 18 nebo 24 měsíců. Pro tu subnacionální úroveň zůstane těch 30 měsíců. Já bych byl rád, kdybychom co nejrychleji dospěli koncenzu, až se v pátek opět sejde skupina rady. Dále, i když to na úvod nebylo eh, zmíněno a možná je to téma, které spadá do gestce řeckého ministra eh, dopravy, chtěl bych zmínit problematiku internetové bezpečnosti. V Německu došlo k hackerskému e, útoku na 16 milionů e-mailových účtů a také k ukradení osobních údajů různých spotřebitelů. A proto je důležité, abychom postupovali v EU jednotně, protože internet je taková záležitost, že E, to je příliš, aby se tomu věnoval jeden členský stát a postarali se tedy o to, aby provozovatele investovali do odolnosti sítí. A proto mě zajímalo, co v této věci hodlá podniknout řecké předsednictví a v dané směrnici k, o bezpečnosti sítí, abychom dospěli co nejrychleji k výsledkům. My budeme zítra hlasovat a jak tak vidím, pozici. Kolega z SAD tu zrovna není, ale myslím, že jsme našli dobré kompromisy a budeme asi hlasovat dosti jednotně, takže bychom mohli dospět rychle k řešení. A já nechci předjímat, co řekne paní Pětikajenen a Šaldemouze, ale měli bychom se pokusit, aby všechny ty články, které nejsou tak konfliktní v souvislosti s bezpečností výrobku, bychom měli opravdu zajistit ještě během tohoto období, aby to nespadlo pod stůl. Děkuji. Okay, one, one. Okay, fine. Um... Andrásy, pokud je o elektronickou fakturaci, dělali jsme maximum, abychom překonali tyto překážky. A myslím, že jsme velmi blízko dohody. Musíme mluvit s dalšími členskými státy a máme určité představy, které jsou konstruktivní abychom dosáhli tohoto cíle. A potřebujeme určitou míru flexibility jak od členských států, a také od parlamentu. A na každý pád eh, v minulosti se nám podařilo vyřešit ještě obtížnější problémy. A rozumím potřebě mít eh, včasnou transpozici směrnice z evidentních důvodů. Ale vy musíte také pochopit, že v radě čelíme problémům a jsou tam různé národní důrazy. Budeme se maximálně snažit. Pokud je o druhou věc, jde o informační bezpečnost, tady mi Malcolm říká, že jste zpravodaj. A já to nemám na starosti jako v rezortu. Takže to jediná věc, kterou mohu teď udělat, je předat vaše sdělení ministrovi dopravy a telekomunikací, který tuto věc řeší, aby bylo možné získat odpověď. My si to poznamenáme, ale popravdě řečeno, nejsem o tom informován, protože to neřeším. Evelyn Gebhardt. Eh, děkuji. Já jsem také ráda, že vás zde opět vidím. A možná takovou jednu poznámku na úvod. Rozhodně to není vůbec špatná věc, když byl člověk předtím poslancem v tomto parlamentu, protože my jako poslanci potom také víme, že tento parlament bude brát, brán vážně Protože ne všichni ministři tak činí, nevím, jste na mysli váši zemi, ale s některými jsme měli takové zkušenosti. A proto jsem vždy velmi ráda, když sem přicházejí bývalí kolegové a dobře se s nimi spolupracuje. Vy jste, myslím, ve svém úvodu zmínil jednu věc, která je pro nás sociální demokraty velmi důležitá. A to je zaměření na malé a střední podniky, protože to jsou ti, kdo odvádějí nejvíce práce a vytvářejí největší počet pracovních míst. A právě v našich zemích a také v Řecku, ve Španělsku a podobně je vytváření pracovních míst extrémně důležité. To opravdu musí být prioritou politiky. Stejně tak jako téma reindustrializace EU v rozumném měřítku. Také jsem zde ještě chtěla apelovat zvláště v souvislosti s bezpečností výrobků a dohledem nad trhem. To je totiž téma, které je pro spotřebitele, pro naše občany velice důležité. Ráda vás podpořím v tom, že podniknete vše pro to, aby se tato tematika posunula ku předu co nejrychleji, protože občané si přejí bezpečné výrobky, ale chtějí také mít k dispozici informace o tom, odkud ty výrobky pocházejí. A ani my zde v parlamentu jsme se neschodli na jednotném názoru, nicméně jsme byli schopni eh, to vydiskutovat a eh, dospět ke společnému stanovisku. A já vás vyzývám také v radě udělat vše pro to, aby se zajistilo to, že se ty různé hlasy dají dohromady. A ten apel eh, neadresuji jenom osobně vám, ale radě jako celku. A jde o toto. Ve eh, smlouvách o Evropské unii jsme za, odstranili jednomyslnost rady, ale rada nadále postupuje podle principu jednomyslnosti a tím často brání určitým politikám v Evropské unii. A možná, že by bylo dobré, abyste nám pomohl v tom, co se nyní odehrává v radě nesprávným způsobem, aby to bylo prolomeno, tak abychom mohli skutečně utvářet politiku. Děkuji. Κυρία Γκέπχαρτ, ε, πριν φτάσω στο τελευταίο για το οποίο γελάει ο πρόεδρος, než eh, dospěl k tomuto poslednímu bodu, já vím, že to je důvod, proč se pan předseda směje. Řeknu vám něco příjemnějšího o malých a středních podnicích. Ano, to se týká pro nás eh, priority. A my si nemyslíme, že život malých a středních podniků bude eh, zásadně změněn v následujících měsících, ale je tu jedna zásadní otázka zejména v zemích, které jsou zasaženy krizí. Jde o přístup k financování. Úrokové sazby na půjčky jsou 9-10% a můžeme si klást otázku, jak to vypadá s konkurenceschopností, když jinde mají malé a střední podniky úroky 2-3%. O tom jsme mluvili na Evropské radě. Požádali jsme EIB o to, aby předložila nové nástroje, nové investiční nástroje a uvidíme, jaká bude reakce členských států. Zatím členské státy nereagovaly příliš pozitivně na tyto návrhy, ale otázka dostupnosti financování pro malé a střední podniky, to je zásadní otázka. A průmyslová politika obecně je pro nás e, zásadní, protože třeba celou řadu věcí řešit. E, otázku byrokracie. Chceme posílit vše, co se týká inovací. A také bychom měli konečně řešit v Evropě otázku cen energie. To je strašně důležité. Už dlouho zcela oprávně hovoříme o životním prostředí, a měli bychom i nadále hovořit o životním prostředí. To si rozumíme dobře, ale bez průmyslu hrozí, že naroste nezaměstnanost. A to se týká vlastně sociální politiky. A ti, kteří chtějí ty věci odlišovat, by to měli pochopit. Není možné růst, mít růst bez eh, investic a bez průmyslu teď se dostávám k tomu obtížnějšímu. Otázka bezpečnosti výrobku. Já vím, že s tím souhlasíte, víte, že i u vás se o tom intenzivně diskutuje, podařilo se dospět ke společnému jmenovateli a my jsme předložili řadu návrhů. A ty návrhy, které jsme předložili, a to jsou návrhy odlišné, chceme se dostat ze slepé uličky. My jsme předložili minulý týden tři alternativní návrhy neumožnilo to postoupit ku předu. A dnes také tu máme návrh, který věci neposunul ku předu. A jak už jsem řekl, my jsme to zopakovali příslušnému řeckému velvyslanci, který to má na starosti. Naše instrukce byla, vyjednávejte dále. Každá, každý námět, který nám umožní překonat tuto překážku, je vítaný. A jsou to vlastně dvě věci. Je to obsah samotný a někoho snad eh, napadne myšlenka, která nám umožní eh, vybřednout z této slepé uličky. A potom je tu procesní aspekt. Pokusme se zjistit z hlediska postupu, řízení celé zážitosti, jak Jaké věci by nám mohly pomoci? Budu vám celá k dispozici, budu tu příští týden z jiných důvodů, ale budu přítomen. A budu tu i v úterý dopoledne. Pokud si přejete, budu vám k dispozici, abych o tom s vámi jednal. Sedněme si za stůl a zjistíme, jak postupovat. Pan Stavru, pan velvyslanec je tu trvale přítomen a i on je plně připraven s, s parlamentem spolupracovat, abychom nalezli řešení. Ale bohužel nejsme kouzelníci. A je pro nás velmi obtížné z chlobouku vytáhnout e, zázračné řešení, když narážíme na negativní reakce. Ale my jsme skutečně jako první připraveni to uzavřít. A proto jsme předložili čtyři alternativní návrhy za 14 dní. A na základě toho tedy pracujeme, ale i fantazie má své meze. A říkám to, protože jsme vám skutečně k dispozici. Pokud máte náměty, tak jste vítáni. Děkuji. Uh, budeme mít ještě jedno zasedání dneska večer, to znamená, že o tom budeme moci diskutovat. Toan Manders. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Já vás tu vítám. Je milé vidět tu bývalého kolegu v roli ministra. Budeme spolu spolupracovat, což mě velmi těší. Zmínil jste ve svém úvodním eh, projevu eh, registraci automobilových, automobilů. Eh, to je velmi důležité téma. Včera jsme na to téma měli zasedání s radou. Doufám, že se nám podaří dosáhnout nějakého řešení. Pokud se tak podaří vzhledem eh, k časovému tlaku, protože jako vždy je to na konci legislativního období. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří dosáhnout kompromisu. Nechci mluvit o detailech, ale chtěl jsem říci jednu věc. Říkám vám ji jako eh, bývalému poslanci, protože víte, co to znamená. Eh, Rada má často velmi technokratický přístup a v politice nejde pouze o legislativu, ale jde o to, abyste politikům dali něco, co budou moci ukázat jako svůj výdobytek, jako svůj úspěch. To znamená, že já bych eh, chtěl eh, navrhnout, abyste tuto otázku využili. A kromě toho jsem chtěl říci ještě jednu věc. Vy jako současné předsednictví společně s námi s ostatními čelíte celé řady, řadě problémů. Eh, dostal se, vám stále méně podpory. Já si myslím, že je důležité, abychom začali stávající Evropskou unii reformovat a abychom dodali lidem naději. Eh, myslím si, že zkrátka musíme podpořit fungování vnitřního trhu a musíme představit nový sen, jak Evropská unie může fungovat. Vy jako řecké předsednictví byste s tím mohli začít. Uvedu příklad. Jeden z největších problémů eh, v nadcházejících letech eh, bude ten, že budeme potřebovat mm, tisíce lidí, aby, abychom tedy dosáhli stejné prosperity. To znamená, že naše společnost stále Barne. Já doufám, že eh, v příští komisi budeme mít eh, komisaře pro stárnoucí populaci na místo komisaře pro mnohojazyčnost. I have to explain. I... Musím to uh, vysvětlit. Byl jsem liberál, ale nyní jsem také členem liberální strany, ale jiné liberální strany, ta, která je pro lidi nad 50 let. Je to skutečně eh, problém, kterému nyní čelíme a který musíme řešit. No, what you said is... Ano. To, co jste řekl, je velmi důležité, pane Mandersi. Euroskepticismus je náš nepřítel. Ne pouze pro politické strany, tady v parlamentu v Evropě, ale také pro eh, občany. My potřebujeme silnější Evropu a efektivnější, účinnější Evropu. A myslím si, že se musíme tedy poučit z krize a musíme revidovat, znovu zvážit to, co jsme doposud učinili. Samozřejmě, že eh, legislativa která je zbytečná, může být zrušena. Můžeme omezit byrokracii, můžeme přijmout liberálnější přístup do budoucna. To je možné. Zároveň ale musíme řešit určité eh, strukturální nedostatky. Potřebujeme nový evropský sen. A odpovědí na to není eh, ta skepse, Vytváří to spíše další problémy. Je to věc minulosti, protože to není odpověď, která by nás vedla do budoucna. Dobře, Řeš, eh, krizi musíme řešit, musíme na ní nějak reagovat, ale základní reakce, základní odpověď na krizi je to, že se tady poučíme a že eh, budeme formulovat nový evropský sen. V tom s vámi naprosto souhlasím. já samozřejmě mm, o tom nemohu rozhodnout. Řekl jsem, že bychom si neměli klást přílišné ambice, příliš vysoké cíle. Eh, eh, paní Hrůle, poslední koordinátor. Děkuji, pane předsedo. Já budu hovořit německy. A chtěla bych explicitně poděkovat řeckému předsednictví. Ostatně děkuji také dí, eh, jménem kolegyně Barbary Weiler, protože jste opravdu udělali dobrý start a když to schovnám, srovnám s vašimi předchůdci, tak jsme opravdu nadšeni i to komplikované eh, téma, řešíme s panem Andersem, transfer motorových vozidel pod vaším vedením eh, vypadá slibně. A i když mě teď pan Manders neposlouchá, myslím si, že bychom neměli sny vždy měnit v legislativu a to je na adresu pana Manderse. Někdy musíme odlišit zájmy politiků a zájmy spotřebitelů, protože ne vždy jsou tyto zájmy totožné. A co se týče Eh, této problematiky, tak jde o to opravdu zohlednit zájmy spotřebitelů a ne nutně politiků. To tedy jenom jako drobná vsuvka, jinak my si dobře rozumíme. Ale hlavní, proč jsem se hlásila, je to, že vám chci poděkovat. Myslím si, že máte skutečně příležitost toto komplikované téma dotáhnout do konce a u nás to vypadalo, že to skončí v slepé uličce, ale je zde naděje. Také vám děkuji za elektronické fakturování, kde jsem byla stínovou zpravodajkou a myslím si, že jsme opravdu blízko kompromisu. Ještě drobné poznámky k tématu dohledem eh, nad trhem, dohled nad trhem a ochrana spotřebitelů. Je obdivuhodné, s jakým nasazením toto řešíte a děkuji vám za to. Nicméně chci zmínit jednu věc. Myslím si, že to je takové otrávené jablko. Musíme si od začátku, že je jasné, že ten princip země původu povede k rozkolu v radě. To bylo jasné od začátku. A také eh, dohled nad spotřebitelským trhem nebude eh, oblíben a mohlo se to řešit jinak už od začátku. Vy jste nyní dostal tento otrávený dáreček od parlamentu a děkuji vám za vaše úsilí, ale pokud to nedopadne, tak myslím, že to nebudete vy, kdo za to může, že to nedopadne dobře. Děkuji. I, I, I fully agree with, with you, Mr. Naprosto s vámi souhlasím, paní Rule. Pravděpodobně do budoucna vstoupím do vaší strany. V podstatě Nemám k tomu, co jste řekla, co dodat. Eh, měla jste pravdu. Děkujeme koordinátorům a eh, nyní tedy eh, přečtu seznam řečníků. Nejprve tedy paní Šaldemoze, potom pan Pupakis, pan, pan Koferaty, Correra de Campos, paní Sehnalová. Chce se ještě přidat někdo další? Dobře. To znamená, že eh, pokud nemáte nic proti, tak bychom vždycky eh, formulovali dva dotazy a pak by pan ministr odpovídal. Takže nejprve paní Šaldemoze. Děkuji, pane ministře za to, že jste přišel. Samozřejmě, že není vůbec jednoduché přijít mezi nás a přednést poselství eh, v tom smyslu, že se vám tedy nepodařilo dnes získat mandát. Já tedy eh, si velmi cením vaši snahy. Vím, že jste pracovali intenzivně, že, se, že jste se snažili získat mandát pro jednání to znamená, že v podstatě souhlasím s paní Rule v tom, že to není eh, vina řeckého předsednictví, že to nebylo korunováno úspěchem. Já jsem viděla ty návrhy a eh, upřímně řečeno nechápu, proč rada ten mandát nepřijala, protože mandát by nebyl eh, trvalým a definitivním výsledkem. My jako eh, parlament jsme tedy vysílali jasný signál, pokud jde o tu doložku Made in, ale hlavně jsme dávali jasně najevo, že jsme otevření jednáním. Nicméně, zároveň bych vám ráda řekla, že v tuto chvíli je to velmi obtížné, protože časový tlak nám působí problémy. Pokud ne najdeme uh, řešení zítra, tak zkrátka už není jiná možnost nedosáhneme dohody, nemáme šanci dosáhnout dohody v prvním čtení. A už na vás krátka nemůžeme čekat. Nemyslím vás jako řecké předsednictví, ale myslím radu. Nemůžeme už čekat na to, až eh, to dopadne, protože musíme plánovat eh, plenární zasedání. Ale chci říct ještě jednu věc. A ráda bych zdůraznila, že eh, se to netýká řeckého předsednictví, pouze řeckého předsednictví, ale musím říct, že jsem mm, velmi zklamána tím, jak rada jedná. Všichni se shodli na tom, že potřebujeme vnitřní trh, který bude lépe fungovat. Všichni byli spokojeni s tím aktem o vnitřním trhu 1 a 2. A nyní tady máme na stole návrhy, které se snaží o vytvoření lépe fungujícího vnitřního trhu. A kdo je proti? Rada. Pokud nechtějí udělit mandát, tak v podstatě říkají, že jsou proti. A e, není jasné, jestli vůbec dosáhneme nějakého výsledku a to je zkrátka problém. V tuto chvíli probíhá předvolební kampaň. Já hovořím s celou řadou lidí, s eh, manažery a eh, Oni se mě ptají, proč nemáme rovné podmínky, spravedlivější vnitřní trh a já jim říkám, zeptejte se rady, protože je musíme vinit z toho, že se, nepoda- že se jim nepodařilo něčeho dosáhnout. A pokud se mě spotřebitelé ptají, proč máme stále nebezpečné výrobky, tak říkám, zeptejte se radě, rady, protože ona má rezervy. Eh, já jsem v tom velmi upřímná a přímá. Eh, já vím, že jste se snažili, a, ale nemyslím si, že mm, nyní je to ještě možné. Že se nám tedy podaří eh, to dostat na plenárku. Eh, my zkrátka potřebujeme lepší dohled nad trhem, potřebujeme bezpečnější výrobky. Zároveň jsem slyšela, že jste řekl, že pokud bychom měli dobré nápady, a ty my máme, tak eh, se o tom můžeme pobavit. Dneska večer eh, už máme tedy jednání, už jsme o tom hovořili. A možná, že byste měl vědět, že jedno z řešení mohlo spočívat v tom, že bychom se podívali na to, jak američané pojímají eh, tu doložku Made in. Eh, Spojené státy mají to made in pro dovezené zboží, možná, že bychom mohli jejich legislativu víceméně okopírovat. Evropské společnosti již do Spojených států e, vyváží, to znamená, že dodržují jejich legislativu a mohli by zkrátka udělat to, co dělají tam a neměli by žádné problémy. E, pro nás, nebo pro mě je to zkrátka e, stále ještě způsob, jak vyřešit problém spojený s článkem 7. Já vím, že jste se vynasnažili, že jste se eh, pokusili, ale bylo by dobré, kdybyste vyřídil celé radě, že jsme velmi eh, zklamání jako parlament a my jsme ti, kteří v příštích měsících budou hovořit s občany. Nebude to rada, budeme to my. Ale jak už jsem řekla, nechci z toho vinit vás. Omlouvám se, že jsem hovořila tak otevřeně, ale prosím, eh, pokud najdete zítra nebo pozítří řešení, tak nám dejte vědět. My v tuto chvíli tedy plánujeme program Planárek. Děkuji. Děkuji. V podstatě k tomu není co dodat. A pan Bukakis. Děkuji, pane předseda, pane ministře, milí příteli Kostasy. Já ti chci položit otázku týkající se tvé nové identity mimo Řecko v rámci zprávy o rozvoji se říká, že země, jako je Řecko, zaznamenávají pokles zaměstnanosti a to přispělo k vývoji cen, přičemž nárůst daní značně snížil podíl dostupné likvidity. Takže přes veškerá opatření v rámci úspor, která snížila poptávku, ceny na trhu jsou nadále velmi vysoké a v Řecku pro některé běžné výrobky se ceny zdají skutečně velmi vysoké oproti evropskému průměru. A 9 z 10 řeckých spotřebitelů muselo změnit své návyky. A čtyři spotřebitelé z deseti nemají možnost si kupovat e, základní zboží. Jaké kroky navrhnete jako předsednictví? abyste ozdravili rozpočet, aby došlo k poklesu cen a aby se vrátila spotřeba. Děkuji. Pokud jde o otázku paní Šaldemoze, chci říci, že musíme dát možnost dialogu. Ano, já nenavrhuji, abychom měli věčný dialog. Je třeba, abychom byli rozumní, aby to mělo smysl, ale vzhledem k tomu, že máme čas, tak chci využít eh, toto krátké období, tedy týden, deset dní, abychom se pokusili nalézt eh, řešení na úrovni parlamentu. A jsme připraveni zkoumat každý návrh včetně toho návrhu, který jste zmínila. Neříkám, že to schválíme, musíme to nejdříve proskoumat. Ale já to sdělím eh, řeckému stálemu zastoupení. A jsme i osobně, i přes víkend k dispozici. Kdykoliv budete chtít. Po krizi v Řecku pracujeme sedm dní v týdnu v Řecku. Takže s časem opravdu problémy nemáme a můžeme o těchto věcech mluvit. Abychom našli řešení, protože, jak jste správně řekla, byla by to škoda. Potom, co jsme o tom diskutovali na úrovni parlamentu a rady a udělali jsme tolik pokroku, kdybychom nakonec nedospěli k dohodě kvůli některým problémům. A já s vámi souhlasím. Budeme se i nadále snažit eh, dospět eh, k dohodě. Pane eh, kolego, popak, si vás oslovím řecky, samozřejmě. Vy jste hovořil o ochraně spotřebitelů. Parlament byl vždy velmi citlivý v určité otázce a když Eh, tento výbor vznikl, tak eh, se nejmenoval pouze výborem pro vnitřní trh, ale také výborem pro vnitřní trh a pro ochranu spotřebitelů. A to je v Řecku klíčová otázka. Tím spíše, že ekonomická krize snížila platy a exponenciálně narostla nezaměstnanost. Ceny v Řecku se snížily, ale ne tolik jako platy oproti průměrným cenám v Evropě jsme měli v Řecku 95%, v roce 2012 90% průměru cen v Evropě a v roce 2013 85%, ale platy jsou mnohem nižší oproti této úrovni. A proto je třeba, aby ceny klesly ještě více. Takže recese skutečně Eh, donutila ceny k poklesu, protože poptávka eh, klesla a zákon nabídky a poptávky zafungoval, ale na vládní úrovni také byly podniknuty některé kroky. Mám na mysli zejména nová opatření eh, v oblasti hygieny, které umožňují podnikům, aby prodávali více produktů na více místech, abychom eh, rozproudili konkurenci. Také jsme s, vlastně schválili nové podmínky pro malou obchod a podnikli jsme kroky týkající se eh, prodloužení období slev právě proto, abychom umožnili větší pružnost, což se týká i poklesu cen. A také jsme naplánovali Eh, že budeme pracovat eh, v konkrétních oblastech trhu, kde některé sociální skupiny jsou velmi chráněné, které nakonec eh, na tom vydělávají oproti zbytku spotřebitelů. A tyto skupiny oprávněně hájí své postavení, ale je legitimní, aby vláda prostřednictvím eh, těchto opatření vlastně odstranila tyto překážky na trhu a cestou uplatnění veškerých pravidel hospodářské soutěže je legitimní, aby činnost vlády šla tímto směrem. Takže budeme se snažit zasáhnout tak, abychom eh, dosáhli kýženého výsledku. A je to možná drobnost, ale je to důležité. Co se týče eh, mléka pro kojence, tak jsme umožnili, aby ty, toto mléko vlastně bylo v prodeji i v, eh, v běžné obchodní síti, nikoli pouze v lékárna. A to se týká také nezaměstnaných, kteří žijí pouze z podpory. Děkuji mnohokrát, pan místo předseda Koferaty. Pokud můžete být stručným, začínám docházet čas. Děkuji, pane ministře. Vy jste nám připomněl hned úvodem vlastně omezený čas, který má eh, řecké předsednictví. Ten čas bude kratší oproti jiným předsednictvím. Může to být ale současně obrovská příležitost, protože budete se moci soustředit na některé otázky, které jsou eh, viditelné a symbolické. Symbolické pro Evropu, kterou si do budoucnosti představujete. Abyste už zmínil některé otázky a ty věci se významově liší. My jsme to před chvilkou slyšeli. Hovořili jsme o směrnici o bezpečnosti produktu. A bylo by politování hodné, kdyby tato práce nebyla završena. Bylo by to špatné sdělení pro budoucnost Evropy, pro spotřebitele. A další věci by měly být vyřešeny eh, konstruktivněji. O tom jste také hovořil a přejete si to a věřím, že budete pokračovat v této snaze. A říkal jsem, že třeba zdůraznit eh, další prostředky, které by umožnily řešit eh, potřeby malých a středních podniků. A naleznete v jednotlivých eh, otázkách odkazy právě na tuto věc. Jak uvažovat o oživení poptávky, pokud nezdůrazníme rozvoj malých a středních podniků? To je snaha, která je třeba a to i v poměrně krátkém čase. Je to naprosto oprávněná snaha. Uh, uh, Děkuji. Vítám vás doma, pane ministře. Chci vás oslovit uh, z hlediska solidarity. Vaše i moje země trpí stejnými problémy a možná jsme šťastnější v posledních týdnech, protože trhy se ukazují pro naše země slibněji. Pro všechny naše země nedochází k diskriminaci. A my víme, že nejlepší odpověď ekonomickému poklesu je, jedna z odpovědí je zlepšit situaci na vnitřním trhu a zdokonalit eh, společný trh v oblasti telekomunikace, dopravy, energie a také eh, zlepšit inovace a vědu a výzkum. O tom jste hovořil. Také sdílím vaše priority bez zbytku, pokud jde o technickou harmonizaci, aby se také rozvinul ten balíček speciálních přepravních služeb. A to se týká i vaší země a dohled na trhu elektri- elektronická fakturace a boj proti zneužití trhu zájmovými skupinami. To je případe máme v obou zemích mnoho příkladů, takže využijeme příležitosti, abychom toto vyřešili. Konečně chtěl bych upozornit na jednu na zprávu MMF ze včerejška o světové ekonomice. A je tam klíčové slovo v doporučeních pro evropskou ekonomiku. Jsou tu dvě klíčová slova. Cílené uvěrování, cílené půjčování. A o tom přesně hovořil Sergio Coferati. To zde právě potřebujeme protože v Evropě nejsme eh, zvyklí na opatření, která podnikají v této oblasti eh, Spojené státy, pokud jde o uvolňování finančních prostředků centrální bankou. Takže toto by bylo řešení. Děkuji. Ta dvě poslední vystoupení měla něco společného. Ochranu spotřebitelů. O tom jsme hovořili a to je náš cíl. Snažíme se, aby ten spotřebitelský balíček eh, byl udržen při životě, tak či onak, protože by bylo v této fázi velmi negativní neukončit to. Bylo by to záporné pro spotřebitele a pozitivní pouze pro euroskeptiky protože pouze euroskeptici by na tom vydělali, pokud eh, se nám nepodaří dospět k dohodě. Protože to není technický balíček, není to nějaká nadbytečná záležitost, není to vedlejší věc. Je to věc klíčová, které rozumí občan a spotřebitel. Tudíž eh, budu pokračovat v boji a ve snaze dosáhnout dohody. A jsem si jist, že všichni sdílíme stejný názor, že spotřebitel bude jádrem našeho zájmu a musí být eh, v některých zemích eh, chráněn. V někde nejsou spotřebitelské organizace příliš silné a instituce musí chránit, protože ti, kteří jsou dobře organizovaní, jednotlivé lobby, mají sílu, aby vykonávali tlak na vládu, na parlament, aby posílili své postavení a uchovali si svá privilegia. A někdo se musí zasadit eh, o spotřebitele. A to je naše zásada a to je jeden z našich hlavních cílů během tohoto půl roku řeckého předsednictví. Děkuji. Já myslím, že máme podobný názor. Eh, ochrana spotřebitelů nám také velmi leží na srdci. Poslední tři otázky. Eh, buďte prosím co možná nejstručnější, tak abychom mohli eh, také odpovědět na ty otázky. Nejprve tady paní Sehnalová, potom pan Tarabela, takže Eh, pan Tarabla byl zpravodaj, to znamená, že eh, s tím měl hodně co dočiní a také paní Van, Van no. Eh, já si myslím, že tedy vezmeme tyto tři otázky, tak abychom měli čas. Takže nejprve Olga, prosím. Budu hovořit česky, prosím. Na... Vážený pane ministře, vítejte už jsem byla představena jako zpravodajka eh, ke zprávě o veřejném systému tísňového volání e-call. A já musím říct, že když jste měl své úvodní slovo, tak eh, zpočátku jsem se trošku zasmušila, protože eh, jste e-call nezmínil, ale jsem ráda, že jste se nakonec tohoto, tohoto tématu dotkl. A konec konců je to skutečně jedna z věcí, kde jsem chtěla řeckému předsednictví poděkovat protože si myslím, že stejně jako Evropský parlament eh, považujete tuto legislativu za výrazný příspěvek eh, ke snížení počtu úmrtí na evropských silnicích a eh, to si myslím, že je přesně to, o čem jste mluvil na začátku, a to o prospěchu evropských občanů. Já si myslím, že je dobré si uvědomit, jak dlouho se na tomto tématu pracuje. Uh, Není to věc eh, nová, o e se bavíme v podstatě více či méně intenzivně deset let, ale velmi intenzivně poslední dva roky. A tady v Evropském parlamentu jsou eh, naše práce v podstatě před závěrem eh, a očekáváme, že naši práci ukončíme v průběhu února. Vy jste mluvil o tom, že uvidíme kam se dostaneme. Já bych byla ráda, kdyby vaše ambice eh, sahaly až k případné dohodě s Evropským parlamentem eh, a já za sebe eh, můžu jako zpravodajka nabídnout upřímnou snahu o spolupráci a v tomto smyslu se na řecké předsednictví opravdu velmi těším. Um, Děkujeme, Olga. Pavla, prosím. diputado y respetado actual ministro eh, de la, del gobierno. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také řeckému ministrovi, že přišel sem mezi nás. Srdečně vás vítám. A domnívám se, že to, že jste sem dnes přišel, jasně ukazuje, jaké cíle řecké předsednictví má a že to celé má, probíhá v evropském duchu a že snad tím také bude možné odstranit notnou dávku euroskepticismu. Dovolte mi zmínit malé a střední podniky, které jste zde také uvedl, protože malé a střední podniky jsou motorem ekonomiky, to říkáte naprostým právem, mohu to jedině podpořit. Dovolte mi stručně zmínit dvě témata. Za prvé, otázka toho označení eh, původu té doložky made in. Musíme zde hledat inteligentní řešení, abychom došli ke schodě. Inteligentní řešení, která umožní doplnit vnitřní trh, ucelit ho a překonat překážky, které na něm ještě přetrvávají. Je to důležité. A je důležité, aby se to provedlo inteligentním způsobem to téma Made in je důležité pro naše malé a střední podniky. Také proto, že to znamená e, transparentnost i pro naše spotřebitele, protože potom bude jasně vidět, které produkty jsou naše evropské produkty. A další téma. Byl bych rád, kdyby řecké předsednictví podpořilo postoj našeho výboru a nadále ho rozvíjel ve věci dokončení vnitřního eh, trhu, to znamená Single Market Act 2, pokud byste to mohli ještě zmínit, také v souvislosti s otázkami vytváření pracovních míst a jejich udržení je to nesmírně důležité téma. To jsem zde chtěl ještě podtrhnout. Protože je to něco, co není aktuální pouze ve Španělsku, ale v Evropě a to je také téma nezaměstnanosti mládeže. Kdybyste tam mohl načrtnout nějaké možné řešení nebo zmínit alespoň určité přístupy. Pan Tarabela. Děkuji vám. My jsme se jednou potkali okolo směrnice o liberalizaci poštovních služeb. Vy jste byl zpravodajem pro vnitřní trh a to bylo v roce 2006. A v tomto výboru eh, to tehdy bylo. Já chci položit otázku, pokud jde o občany, spotřebitele, nezaměstnané. Já bych skutečně uvítal jednu věc v evropských institucích, tedy skutečně eh, vyhodnocení liberalizace a dopadu liberalizace v oblasti dopravy, poštovních služeb, energetiky. Tu byla snaha liberalizovat celou řadu služeb. A mě by zajímalo, kdyby proběhlo takový, takový, kdyby proběhlo takové vyhodnocení, a kde došlo skutečně k poklesu nabízených služeb, tedy služeb pro občany, je to lepší nebo horší oproti minulosti? Je těch služeb více nebo méně? Pokud je o cenu služeb, jsou například ceny energií vyšší nebo nižší? A také kvalita z, e, pracovních míst, jaké platy jsou e, v těchto službách. Měli bychom to vyhodnotit a měli bychom také vyhodnotit postavení občanů ve městech a na vesnici protože pokud eh, lidé například eh, cestují z města na venkov snadněji, tak na venkově lidé zaplatili skutečně velkou cenu za liberalizaci, protože byli zapomenuti, opomenuti, ponecháni stranou. Takže já nevím, zda sdílíte tuto moji myšlenku, abychom pro naši budoucí činnost eh, provedli úplné objektivní vyhodnocení liberalizace bez ohledu na odvětví, které proběhlo v jednotlivých, eh, z hlediska tedy evropských institucí. Děkuji. Merci, président. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve vás chci přivítat zpátky v parlamentu. Přeji vám mnoho štěstí a mnoho odvahy. Situace není jednoduchá, vaše předsednictví bylo nesmírně krátké, ale ta krátkost může být přejitostí, jak řekl kolega Koferaty. A já bych se chtěla vrátit k prvním slovům vašeho vystoupení. Vy jste hovořil o zaměstnanosti a o financování malých a středních podniků. A vy jste zmínil výzkum a inovace. Vy víte, že v tomto výboru a v parlamentu obecně jsme si po řadě debat eh, dali možnost a ve výboru IMCO jsme se zabývali klíčovými otázkami, pokud je o zlepšení situace malých a středních podniků na vnitřním trhu. Také jsme doplnili 30 rozpočtu pro výzkum. Výzkum a inovace to je klíč ke konkurenceschopnosti růstu a zaměstnanosti. A já jsem chtěla, protože to vidíme na našem území, v našich městech, v našich obcích, vidíme, že vědci pracují v ústraní a vedle malé a střední podniky jsou izolovány. Mě by zajímalo, a tady může skutečně vzniknout skutečná zaměstnanost a vnitřní trh. Před, chcete nastartovat iniciativy, které by vytvořily určitou síťovou dynamiku, aby vznikla silná vazba zjednodušením administrativy například, aby vlastně tyto klíčové, tato klíčová místa pro trh byla propojena a to by také bylo prospěšné pro evropské občany. Možná závěrečná poznámka z mé strany. My jsme se eh, podívali do střediska digitálních inovací v Aténách. A vy jste hovořil o 12 bodovém eh, plánu reform. Možná eh, nám závěrem můžete říci, jak se vám v tomto směru daří. Jaká je situace z hlediska tohoto plánu? Paní Sehnalová. Paní Sehnalová tedy, skutečně, co je lepší, řečtina nebo angličtina? Skutečně, směrnice e-call je důležitá. A my musíme tuto směrnici řešit naléhavě. A to je náš cíl, jak už jsem řekl, já nemám tuto věc na starosti, řeší to Ministerstvo dopravy a telekomunikací které to má na starosti. Ale je to důležitá otázka pro občany, je to důležité pro bezpečnost silničního provozu, abychom zamezili eh, obětem na silnici. A my jako země Středomoří máme eh, více obětí než jiní, než jiné země. Je to tedy pro nás i národní priorita, mimo jiné. A jak už jsem řekl, Budeme tu otázku řešit co možná nejrychleji a předpovědi našich kolegů je, že nemáme dostatek času k dispozici, abychom tuto věc uzavřeli. A proto jsem říkal, že dokončíme první čtení a druhé čtení proběhne za italského předsednictví. Samozřejmě, pokud eh, nastane rychlejší vývoj, než očekáváme, tak tím lépe. Ta bude možné přinést výsledky, ale kolegové jsou vám k dispozici a budeme to projednávat i v rámci rady. Ale my jsme to začali nyní řešit. Nebyla to věc, kde by litevci něco vyřídili z důvodu nedostatku času a já se na ně vůbec nezlobím. Tak to prostě taková je situace. Pan Arias se zeptal na otázku krize. My jsme oběťmi krize. Portugalsko také. O tom není pochyb. A no, máme to, tu smutnou výsadu, že jsme tou krizí zasaženi nejvíce. Až dosud se nám podařilo dosáhnout viditelného pokroku, pokud jde o fiskální úpravy. Máme pátý nejnižší deficit z eurozóny a přes eh, předpovědi máme primární přebytek o rok dříve, než se očekávalo. Máme v rozpočtu primární přebytek, který dříve a podle eh, výzkumu OECD Řecko eh, vlastně vede, pokud jde o schvalování strukturálních reform, ale některé věci nám brání vlastně využít tento pokrok. A to se týká i vaší země a dalších. A to, co nám schází, ta scházející vazba je bankovnictví. A to postihuje zejména malé a střední podniky. A to souvisí s dalším faktorem, což je důvěra, míra důvěry na trhu. A proto musíme pokračovat v naší snaze. Pokud je o fiskální stabilizaci a schválení nových, stabi- nových strukturálních reform, které posílí naši konkurenceschopnost. A současně Evropská unie jako celek musí viditelně vyjadřovat svou solidaritu vůči našim zemím, protože to je prostě věc, na které záleží. Já nepodceňuji pomoc, ale myslím, že všechny evropské země jsou v kritické fázi a nyní musíme dát nový impuls této snaze. Právě proto, jak jste správně řekl, abychom snížili míru nezaměstnanosti, zejména mezi mladými. Máme program záruk pro mládež a nové nařízení a nový víceletý finanční rámec. Ale není to dostatečné. A musíme revitalizovat naše ekonomiky. A samozřejmě eh, můžeme se opřít o společný základ, což, je, což jsou fiskální adaptace a zvýšení konkurenceschopnosti. Ale musíme řešit i zbývající otázky. Zejména se to týká likvidity a faktoru důvěry. Tak se na ty věci e, dívám, tak jim rozumím. A pokud jde o nás, pokud jde o naše země, nemůžeme uniknout před realitou musíme pokračovat. Ne protože musíme splnit některé evropské předpisy, ale je to naše vlastenecká povinnost, protože populisté mají vždy po ruce lehká řešení. Mají e, řešení, která jsou na snadě, ale to nejsou vlastně řešení, a jsou to další problémy. A proto musíme zdůrazňovat, právě tento pragmatický přístup k řešení krize. A nyní k otázce pana Tarabely. Liberalizace není vlastním cílem. Cílem je to, abychom chtěli jednotný trh v Evropské unii. Jsou země jako Velká Británie, kde bylo liberalizováno všechno, ale jsou tu jiné země, jako například Francie, kde stále dochází k určitým intervencím ze strany státu. To znamená, že každý členský stát si může eh, zvolit vlastní model. Spadá to do roku 1992 eh, nebo 1987, kdy tady byl vydán jednotný akt v Lucemburku a Právě tehdy šlo o to, že se vytvořil v Evropské unii jednotný trh. A pokud chcete být na jednotném trhu konkurenceschopní, tak musíte eh, přijímat své rozhodnutí na národní úrovni. Na evropské úrovni musíte dodržet pravidla hry a ta hra se jmenuje jednotný trh. Tak to zkrátka je. Takovýto přístup byl zvolen tak, abychom zvýšili konkurenceschopnost evropského hospodářství. Paní Veňo, já s vámi naprosto souhlasím. pokud jde o potenciál, který skýtají malé a střední podniky v Evropě. Myslím si, že bychom se na ně měli soustředit a že bychom se také měli soustředit na inovace. Já jsem dneska hovořil ve výboru ITRE o průmyslové politice. A v této souvislosti jsem řekl, že máme pět pilířů, že náš přístup eh, řeckého předsednictví se opírá o pět pilířů, a to je inovace, přístup k finančním zdrojům, snížení energetických nákladů snížení energetické náročnosti a ještě dva další pilíře, které mi v tuto chvíli vypadly. Ano, takže snížení byrokracie, protože to je velmi důležitá otázka. Evropská unie může ke splnění tohoto cíle přispět tím, že odstraní přebytečnou byrokracii a také tím, že se bude soustředit na schopnosti, dovednosti. E, tím posílí své konkurenční výhody. Je to samozřejmě poměrně složité, protože musíte kombinovat určité věci, určité parametry, ale rád bych ještě jednou zdůraznil, že pokud eh, budeme chtít podporovat malé a střední podniky, tak je to v podstatě součást sociální politiky. Je to jediný způsob, jak zachránit eh, pracovní místa a jak také nové, nová pracovní místa vytvářet. A právě proto byla závažná chyba, pokud Evropská unie zanedbávala průmyslovou politiku během minulých desetiletí. Já jsem byl členem tohoto parlamentu, mm, to znamená, že si pamatuji na celou řadu diskuzí, které jsme tehdy eh, vedli o životním prostředí. Samozřejmě, že je to správné, protože musíme eh, chránit životní prostředí, ale zároveň nesmíme zapomínat na potenciál našeho průmyslu. A eh, protože jsme to trochu opomněli, zaznamenali jsme negativní vývoj. Spojené státy rostou, ekonomika Spojených států roste, Čína také již zaznamenává hospodářský růst a Evropská unie bude buď eh, stále lehce v recesi, anebo velmi eh, mírně poroste. Podnikům tedy pomůžeme tím, že omezíme byrokracii, že snížíme energetické náklady a že budeme zastávat velmi inteligentní politiku. To je tedy naše řešení. Já vím, že během řeckého předsednictví nevyřešíme všechny problémy, ale pokud mám vycházet eh, ze z dnešního sdělení komise týkajícího se průmyslu nebo ze zpráv Evropského parlamentu, eh, například ze zprávy, která byla přijata v prosinci, tak eh, mohu říci, že jsme tedy zaznamenali určitý pokrok a že musíme tedy vytvořit solidní základ pro, eh, vhodný pro to, aby náš eh, průmysl vzkvétal. Děkuji a já samozřejmě rád znovu přijdu na zasedání vašeho výboru. Můžeme zorganizovat i nějaké neformální jednání, především eh, proto, abychom eh, problémy vyřešili. Well, Minister Kostas, it's been a great pleasure. Pane ministře Kostasi, bylo nám velkou ctí mít vás tu eh, mezi sebou. Děkuji vám za to, že jste odpověděl na tolik velmi rozličných otázek a vám, přejeme vám tedy hodně štěstí a dobré vůle do eh, všech vašich úkolů. Já si myslím, že vaše minulost poslance, eh, ministra vás eh, vám tady umožňuje to, abyste všechny svoje úkoly splnil co možná nejlépe. Pokud by se vám podařilo se, sem ještě dostat do voleb, tak to bude dobré. Do té doby vám tedy přeji všechno dobré, všechno dobré i vašemu týmu. Bylo to skutečně příjemné. Včera dopoledne eh, jsme eh, tedy eh, trávili tím, že jsme vytvářeli kompromis. Doufáme, že se ho podaří úspěšně prosadit. Děkuji. Uh, tím tedy končíme veřejné zasedání a ve, ve tři čtvrtě se sejdeme na schůzi koordinátorů. To znamená, že veřejné zasedání tímto končí.